Hello, good afternoon, um, everybody. Uh... Já vám všem přeji dobré odpoledne a vítejte na zasedání. Nejdřív k pořadu jednání. Máme několik změn. Za prvé k bodu 11. postup oznamování. Hlasování o tomto bodu bylo odloženo na naše zasedání 4. prosince. K bodu 20. Vytvoření eh, programu o rozvoje evropského obraného průmyslu. Jehož cílem je podpořit konkurenceschopnost a inovativní schopnosti obraného průmyslu v EU. Eh, probereme eh, zítra. 10, 20, 21. listopadu. Nemáte-li eh, připomínky, tak eh, vidím, že ne, tak eh, je pořád jednání schválení. Potom toto zasedání je přenášeno živě po internetu, jedná se o elektronické zasedání. Doufám, že už jste dostali nové vydání bulletinu MKO a také si připomeňme, že tento týden je v parlamentu Africký týden, který navrhl pan předseda Tajány. Jeho cílem je zvýšit viditelnost Evropského parlamentu před eh, summitem Afrika-EU, který se bude konat v Abidžanu 29. a 30. listopadu. Potom tady máme také eh, schválení zápisů eh, z jednání v září a v říjnu. Jelikož nejsou žádné připomínky, nebo pokud nebudou žádné připomínky do konce tohoto zasedání, budou tyto zápisy považovány za přijaté. První eh, bod na pořadu jednání je zpráva o probíhajících meziinstitucionálních vyjednáváních o ECC. E Evropský kodex elektronických komunikací. Pokud vím, paní Charanzová eh, uvízla v Lucemburku a v dopravě. To se tak někdy stane, takže přijde později. Ale eh, každopádně teď by za několik minut měl přijet komisař Moskovisy, který s námi stráví hodinu. Takže vyčkáme jeho příchodu. Okay, so now that uh, we have... Uh... Dobrá. Takže teď tady máme eh, komisaře Moskovisiho. Vítejte, pane komisaři, na našem výboru. Děkuji, že jste mezi nás přibyl. Děkuji. Eh, a tady eh, ještě než vám dám slovo, tak přivítám a, a hosta Katrin Štár, a zástupce a cí, skotské církve. Vítejte v Evropském parlamentu. Děkuji ještě jednou, eh, pane Moskovici, za eh, to, že jste mezi nás přišel. Na dnešním setkání bychom měli probrat pokrok v naplňování eh, práce komise a také oblast cel nebo oblast tedy celní prostor do 2017, eh, vyměnit si eh, názory k legislativním otázkám, které už byly komisí eh, předloženy a k těm, které komise hodlá předložit v oblasti zájmu našeho výboru a potom bychom si také měli vyměnit názory k prioritám na konec roku 2017 a 2018 s ohledem na plánování konce legislativního období. Pane Moskovi, si máte slovo. Euh, <clears throat> paní předsedkyně. Eh, dámy a pánové, poslankyně, poslanci, eh, využiji toho, že tady máme tlumočení a budu hovořit francouzsky, což je jazyk, který se stane eh, jazykem Evropské unie hned po Brexitu. Eh, pro všechny, už je jazykem pro všechny, ale já to samozřejmě říkám při vší úctě k našim skotským a britským hostům. Eh, ne, jsem velice rád, že se tady setkáváme. Naposledy jsme se viděli v červnu a od té doby došlo k vývoji v oblasti cel, v oblasti boje s financováním terorismu, prohloubení vnitřního trhu a myslím, že teď je správná chvíle si to zhodnotit. Takže nejprve pár slov k celní problematice. Hovořili jsme o tom posledně. Přímo se to e, dotýká vlastně e, pravomocí vašeho výboru a e, je to problematika, která je málo známá, ale zásadní pro vnitřní trh, kde samozřejmě vnitřní hranice nejsou a to samozřejmě nemůže fungovat bez pra- společných pravidel na vnější hranici. A tyto hranice musí eh, chránit náš obchod a současně nebýt brzdou. A to je eh, jaksi citlivý úkol eh, evropských celních zpráv a celní pravidla musí být pravidelně aktualizována, aby se přizpůsobila proměnlivému kontextu mezinárodního obchodu. Rychlost obchodní výměny se zrychluje, digitalizace procedur také eh, se zrychluje, mm, prodeje online a je samozřejmě potřeba hovořit také o čím dál větší vynalézavosti eh, zločineckých eh, spiknutí, takže eh, je toto všechno velkou výzvou pro celní zprávy dnešní doby. A jak víte, cílem celnic je modernizovat a zjednodušit celní postupy, aby se přizpůsobili 21. století. A s velkým zájmem eh, sledujeme implementaci eh, těchto pravidel a já mám vůli a zájem úzce spolupracovat eh, zcela transparentně s Evropským parlamentem a proto také moji pracov, spolupracovníci pracují na zprávě o postupu eh, příprav nového kodexu a eh, pravidel pro umožňujících Evropské komisi eh, přijímat aktiv přenesené pravomoci. A naším úkolem je také ujistit se, že celní kodex odpovídá požadavkům a potřebám členských zemí, Eh, obchodních subjektů, které samozřejmě nefungují ve váku a jsou to aktivity plně propojené s ekonomickým prostředím. A my musíme naslouchat realitě v terénu a to taky činíme. Konzultace, konzultační proces nás vedl k určitým menším úpravám eh, legislativního balíčku od roku 2016. Členské země jakož i podniky potřebují totiž reálný časový plán implementace jednotlivých eh, informatických systémů, které jsou zásadní pro naplňování legislativního rámce. Víte, jak je tento úkol složitý, to představuje i určité náklady při zavádění systému a v posledních měsících se ukázalo, že těch 17 elektronických systémů a méně jich není, nebude bude dokončeno eh, do roku 2020, takže nemá smysl vyset na eh, datu, které víme, že stejně nebude dodrženo. Nicméně komise je toho názoru, že 80 všech prací na tomto systému do roku 2020 hotovo bude, tak aby se zapracovaly požadavky členských zemí a zástupců obchodu. A proto jsme se rozhodli ten eh, to, nejzaší eh, termín pro implementaci některých částí systému do roku 2025 a ten systém No, nový systém bude prezentován v roce 2018 a jeho změny budou prezentovány tedy na začátku roku 2018. A já bych tady chtěl připomenout, že parlament bude konzultován přirozeně a v plném rozsahu v rámci tohoto přeskumu. Prostě Eh, nový regulační rámec, který celní kodex představuje, má tu velkou zásluhu, že zjednodušuje postupy, eh, dává eh, jasnější pravidla pro podniky a hlavně poskytuje celním zprávám potřebné nástroje, aby mohli sledovat pohyb na hranicích a cíl, který byl takto zvolen, je správný a já si myslím, že je třeba se jej držet té cílené kontroly, to je o to důležitější v době, kdy nákupy online jsou čím dál početnější. Eh, elektronický obchod představuje zdroj ekonomického růstu a eh, vyžaduje celou řadu návrhů v oblasti třeba DPH pro podporu elektronického obchodu v Evropské unii a současně v oblasti mezinárodního obchodu může být zdrojem nových hrozeb, jako je třeba nárůst počtu falzifikátů nebo výrobků, které nesplňují evropské normy. Proto celní kodex Evropské unie navrhuje konec eh, eh, výjimky pro Eh, poštovní zásilky z před eh, běžných eh, hlášení a tak, abychom reagovali na potřeby a výzvy nákupu online. Některé země už mají efektivní systémy, také díky spolupráci mezi poštou a celní zprávou a my z toho vyvodíme potřebné závěry s, možnostím, s možným přeskumem celního kodexu, pokud by to bylo potřeba. A třetí téma, a to považuji za zásadní, to je návrh, náš návrh ohledně kontrol u dovozu. V obecném geopolitickém kontextu dnešní doby celnice nás nechrání jenom před rizikovým zbožím, ale i před takovou difuznější hrozbou, která současně je i akutnější, jako je mezinárodní terorismus. A v tomto oblasti mohou, může celní zpráva hrát a taky se hrává klíčovou roli, když jak si vyšetřuje e, možné financování teroristických sítí. Ecofin nás požádal před e, rokem, abychom vypracovali strategii pro boj s financováním terorismu a ten návrh, který vám nyní předkládáme, právě odpovídá tomuto rámci. My víme, že organizace takzvaného islámského státu, které se ve skutečnosti jmenuje Daesh, protože to není žádný stát, tak eh, ta, eh, využívá, ta se financuje tím, že eh, třeba na evropském trhu prodává archeologické vykopávky, které byly jaksi odcizeny v, na středním východě. A příjmy z tohoto, eh, z těchto aktivit eh, jsou, jsou jaksi součástí činnosti organizovaného zločinu, praní špinavých peněz a daňových úniků a proto také eh, byl, byla zavedena povinnost důvo, kontrol při dovozu kulturních eh, předmětů eh, to, aby se zastavil tento ilegální obchod a aby se zakázal eh, dovoz archeologických památek do Evropy a zakázal i jejich vývoz tedy ze zemí původu. A díky tomu celní zprávy budou mít možnost jak si uzam, uzamknout evropský trh před těmito ilegálními dovozy a bude se to týkat i takzvaných svobodných přístavů. My se chceme soustředit v kontrolách na eh, předměty starší 250 let. Proč 250 let? Je to proto, že obchod eh, s uměleckými předměty již používá tuto hranici třeba při obchodování se spojenými státy a podobně. Je to validováno OECD a eh, tak nevidíme potřebu vytvářet si vlastní časový práh, jestliže tyto mezinárodní prahy mezinárodně uznávané již existují. Kromě toho tato hranice 250 let zase zabrání přehnané byrokracii, aniž by brzdila obchodování se současným uměním, protože zase bychom neměli eh, být příliš restriktivní, což by zase bránilo rozvoje kulturní nabídky. A eh, Nová pravidla spočívají na třech pilířích. Za prvé, nová společná definice kulturních statků při dovozu, což mohou být různé artefakty, archeologické předměty, umělecké předměty a tak dále. Tady se zase více méně držíme pravidel a definic UNESCO. Za druhé, nové povinnosti, co se týče dokladů, hovořím o UNESCO, ne o OECD. Já tak často hovořím o OECD, že se mi to plete i tam, kam to nepatří. A takže nové povinnosti co do dokumentace, dovozci, eh, kde je eh, je ehm, ehm, Eh, které, u, u kterých je největší riziko eh, jejich eh, krádeží, musí mít tedy licence a u těch ostatních oblastí předmětů, to znamená staré rukopisy, jak staré knihy a archeologické předměty, musí podléhat systému samocertifikace, kdy potvrzují, že uvedení jaksi kulturní statek byl vyvezen legálně. A třetí pilíř, jako obvykle, je implementace, ta je stěžení celní správní orgány budou moci zadržet a uchovávat eh, předměty, u nichž není eh, doloženo, že byly vyvezeny legálně. Současně to budou doprovázet informační kampaně pro obchodníky s uměleckými předměty a současně budeme také muset vyškolit celníky, protože to neříkám, že je to nový obor, ale je to nová specializace tohoto oboru a tady zase celníci budou spolupracovat s UNESCO. Toto nové nařízení nám připomíná obrovskou rozmanitost, celní, kterou celní zpráva kontroluje každý den a proto je potřeba, aby evropští celníci měli k dispozici také moderní nástroje pro to, aby svou práci mohli dělat za nejlepších podmínek. Takže tolik na úvod našeho dialogu. Já hlavně tuto poslední iniciativu chci zdůraznit. Všechny jsou důležité, ale tato je nalahavá a já jsem už navštívil dva příslušné výbory Evropského parlamentu a skutečně spolehám na Evropský parlament, aby tato iniciativa byla přijata rychle, protože si myslím, že je obecně jaksi příznivá, rozumná, prospěšná a viditelná v době, kdy my vojensky eh, porážíme islámský stát, ale víme, že jakožto teroristická organizace oni zůstávají značnou hrozbou pro naše obyvatelstvo. A, takže nyní jsem připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji vám, paní předsedající, paní a pánové poslankyně a poslanci. Děkuji vám, pane komisaři. To, uh, to give... Já bych ráda dala slovo eh, členům výboru a první je Rožatun za EPP. Děkuji za aktualizaci, kterou jste nám poskytl. A vidím, že a se, tak vidím také, že se hodně za, zaměřujete na kulturní statky a za to též děkuji. A e, také, že hovoříte často o islámském státu a té situaci, která je s tím spojena. My eh, se však také hodně zabýváme či potýkáme s Brexitem a proto se chci eh, zeptat eh, z jiného úhlu. Pokud jde o celní unii, můžete nám dát krátkou informaci, jak vypadá stávající situace, pokud jde o vyjednávání kolem Brexitu a jaké se předpokládají předpokládá uspořádání celní po odchodu Velké Británie. Je tady možnost, že by i po Brexitu po několik let mohla zůstat celní unie. To je pro nás velmi naléhavá otázka. A další naléhavou eh, otázkou jsou eh, otázky daní, což je vaše odbornost a zejména hlavní Eh, eh, rysy toho nového daňového digitálního systému v rámci eh, společného trhu, protože my máme na starosti ochranu spotřebitelů a společný trh. Všichni se shodujeme na tom, že je třeba zlepšit danění tak, aby byla digitální, elektron, digitální ekonomika řádně daněna a tudíž je vaše iniciativa z naší strany více než ceněné. Mě by však zajímaly konkrétní detaily, pokud jde o připravovanou legislativu a jaký jako máme, jak bude vypadat ta, ten společný konsolidovaný daňový základ právnických osob, zda to bude funkční a zda to bude ku prospěchu malým a středním podnikům, zejména těm, které, jsou na, eh, které fungují v rámci společného trhu. Děkuji za tyto odpovědi předem. Děkuji, Rže. a prosím Nikolase. Děkuji, já bych eh, nef, rád neformálně, ale velmi upřímně poděkoval panu komisaři za ty informace, které nám poskytl, pokud jde o celní politiky, pokud jde o celní politiku a zdá se mi, že v těch politikách, ve kterých my se pohybujeme, celní politika bývá dost zanedbávána. Je Přitom je naším úkolem eh, sledovat společný eh, eh, trh a jeho externí hranice. Minulý týden na plenárce byl přijat návrh Eh, přijat návrh, který se týkal určitých obchodních obraných mechanismů a který je nezbytný v situaci, kdy se snažíme vytvářet eh, trh jako součást globálního trhu a v takové situaci musí být uh, evropské firmy chráněny před nekalou konkurencí a před dumpingem těch tři, jaksi třetích zemí. A mm, pokud nebudeme mít hranice, které budou fungovat v tomto ohledu, které za, zabrání a ochrání náš obchod proti uh, nelegálním eh, výrobkům, nebezpečným výrobkům, padělaným výrobkům. Takže já obecně souhlasím eh, s vizí, kterou nastínujete, pany, eh, pane komisaři, ale chci vyslovit i určité obavy. Za prvé, nový celní kodex se obtížně provádí a hovoří se o vzdání se některých nebo opuštění některých aspektů a to nevnímám jako pozitivní situaci, je to spíše obava. A potom směrnice o sankcích, o postizích, která byla mm, přijata parlamentem, ta se zasekla v eh, radě a pokud nebudeme mít jednotný systém kontroly a po, eh, postihů a minimální standardy, tak těžko může eh, celní unie fungovat. Bez toho nebude zaručena ta ochrana. Pane komisaři, máte za to, že existuje Mm, nějaký politický tlak, který byste mohl vyvinout na radu, aby se tato situace odblokovala. A e, další věc, ta byla již zmíněna kolegyně, a to je otázka Brexitu. Určitě je tady mm, určitá dynamika, která probíhá a která mezi, mezi Spojeným královstvím a EU, ale s tím souvisí i stanovisko parla mentu. Hovoří se také o tom, že nemůžeme mít pevnou hranici mezi oběma mm, ostrovy. Jak můžeme zajistit, aby se toto nestalo slabým místem ochrany eh, interního trhu? Diskuse v rámci komise diskuse s panem Barnierem, který je hlavním vyjednavačem, hovoříte, se, hovoříte s ním o skutečných způsobech a cestách, jak chránit e, vnitřní trh, protože nechceme zároveň zavádět tu pevnou neprostupnou e, hranici. Takže se chci zeptat, jestli v této oblasti je nějaká, e, nějaký vývoj. A dále, pokud jde o danění, těch digitálních aktivit. Myslíte si, že toto by se dalo prakticky realizovat v kratší eh, lhůtě, zejména proto, že to ovlivňuje eh, i naše hranice na, za EKR. Prosím dalšího řečníka. Děkuji, pane komisaři, za návštěvu u nás. Cel, celní otázky jsou velmi obtížné, ale zároveň je to klíčové téma tohoto výboru a v eh, Británii si teprve nyní uvědomuje, jak složité a komplikované jsou to otázky. A já mám dvě otázky, které se netýkají Brexitu. První otázka se týká hodnoty de minimis, prahové hodnoty pro eh, elektronické obchodování. Nyní je to 22 euro u toho eh, elektronického obchodování obchodování pro dovozy do EU. Já mám celou řadu, eh, nebo znám voliče i v eh, Británie, i v Belgii a ty jsou tím dočeni, když něco eh, si objednávají. První věc, kterou dostanou, je dopis, který uvaluje dovozní clo, pokud si dovážejí něco z oblasti mimo EU. Eh, když si něco přines, přivezete, tak je ta prahová hranice 400 euro. Když si to eh, dovezete osobně, jak já je tedy zdůvodnění, protože máme 22 jako de minimis hranici u eh, elektronického obchodování a 400 euro při osobním dovozu, nemělo by to být nějakým způsobem sjednoceno, ne, ne, toto vlastně neprospívá elektronickému obchodování a spotřebitelům. Druhá otázka se týká elektronických systémů. Z pohledu Británie vím i zase, jak je to obtížné zavádění těchto systémů. Je obtížnější, než se očekává. Ale iniciativa zlepšit, modernizovat celní zprávu eh, eh, klade eh, závazky na členské státy, které nejsou plněny a to eh, poškozuje naše vztahy s obchodními partnery. K tomu jsou tři otázky. Jaký dopad tento odklad zavedení má eh, na obchodování? A v roce 2013, když byl přijan tento kodex, eh, teprve nyní, jak je možné, že teprve nyní se ukazuje, že ten systém zaostává. My se věnovala tolik politického kapitálu digitálním politikám. Je to klíčová oblast této komise. Není tedy kontraproduktivní uh, ustupovat členským státům, pokud jde o odklady implementace tohoto vlastně zásadního prvku vaší politiku. Maybe we take these first three questions and... Vezmeme tedy první tři otázky a potom k druhé, v druhém kole se vrátíme k dalším otázkám. Ne, ještě jedna otázka. Děkuji. Eh, je dobré určitě, eh, že to vezmeme eh, jedno po druhém, protože eh, já jsem chtěl navázat na Dana Deltna. Já jsem tak trochu zklamaný tím, co teď pan komisař říká o letech 2020. Elektronický systém celní je složitý, víte. No, ty původní návrhy, aspoň v Nizozemsku, na Vnězemsku se nezůstává vůbec eh, u toho evropského systému. Máme velice dobrý systém, ale musíme čekat na to, eh, až ostatní státy, které nemají tak dobrý systém, budou konečně dát eh, tak daleko, abychom byli připraveni a pak teprve můžeme pokračovat. A to já si myslím, že to nás hodně zdržuje. To se přesně celnice báli. Dan Dalton říkal, je to nezbytná součást vnitřního trhu, základní součást, Čili eh, eh, my se tady hodně zabýváme eh, samozřejmě dovozem zboží a tak dále, takže i nás to zajímá, ale i je to také nedostatečná ambice, pane komisaři. Já bych čekal, že vy se za to postavíte a, a že a, a, na členské státy budete tlačit a, a ne a spokojíte se s tím vysvětlením. Je, v čem přesně spočívají ty problémy? Jsou to peníze, know-how? Proč to trvá členským státům tak nekonečně dlouho? Za druhé, Eh, u celníků jsme zvyklí, že se eh, tam více eh, pracuje s, riskovými, s modely rizika. To je samozřejmě v pořádku, ale celníci dostávají čím dál tím více pravomocí a v praxi také vidíme stále častější korupci. Ať už hovořím o vlastní situaci v Nizozemsku, kdy už dlouho se objevují, léta se objevují korupční případy, eh, protože jsme eh, tak nízko na seznamu Transparency International a často se to také nevyšetří. A eh, ať už se přijmou i jakákoliv opatření, tak ta korupce pokračuje. Já bych to chtěl pochopit, protože v těch nových systémech je eh, více možností pro eh, to, aby pracovníci celní zprávy eh, si zjistili, kde je menší kontrola nebo kde není téměř žádná kontrola oproti minulosti, takže šance na to, aby IS prostřednictvím skorumpovaných celníků se dostal na vnitřní trh v Evropské unii, se rozšiřuje. Takže já se vás ptám, pane komisaři, jak Eh, se celní politika eh, spojuje s eh, protikorupční politikou. Máte na to něco specializovaného v Evropské komisi? Děkuji. Denisy, Katrin Štaler měla také otázku na komisi, na pana komisaře. Děkuji. Děkuji také kolegům. Já mám ten dojem, že tady budu něco opakovat. Samozřejmě ta první věc, nic spolupráce, standardní pravidla, to je velice důležité pro zajištění vnitřního trhu a jednotného trhu. Máte eh, pravdu ohledně té aktivity, hovořili jste o artefaktech, ale týká se to i cigaret. Ovšem hm, jste uh, tak silní jenom, než, jenom, hm, než jako těch 20 eh, členských států, těch uh, 20 uh, sedm, kterých bude ehm, brzo eh, tvořit Evropskou unii, tak ehm, tady je důležité, jak vytvářet eh, tlak. V roce 2013 jsme se tady bavili se všemi o tom, a nejde o to, že o tom nevíme. My prostě pořád máme eh, v zásadě tež debatu. Prostě jde o členské státy a pořád dokola členské státy neplní požadavky, eh, které jsou důležité pro Unii. Čili jak to zlepšit, jak to zefektivnit. Hovoříme tady o efektivních eh, technologických řešeních. No, technologická řešení eh, lze s trochou dobré vůle nalézt. Je opravdu škoda, že tady není víc našich poslanců. Ta celní otázka je vždycky odsunuta do pozatí. nicméně to je naprosto, teď to je naprosto nezbytné pro implementace vnitřního trhu jak to udělat otázku eh, v evropských volbách. A potom se ještě vrátím eh, k Brexitu. Já nechci, abychom eh, odešli z jednotného trhu nebo z celní unie. Bude to velice obtížné. Také to, jak se zboží dostane z EU do Británie po odstoupení. Jaké scénáře se projednávají, protože 29. březen v 11 hodin podle premiérky eh, o, o, odejdeme, tak eh, co se, co se stane? My samozřejmě musíme mm, přebrat odpovědnost za Británii. Británie si to způsobila sama. Ale co se stane se zbytkem EU, eh, e když se ten scénář opravdu naplní? Děkuji, Katrin. A potom je tady ještě Virginie Rozier. Děkuji paní předsedající, děkuji pane komisaři za vaše vyčerpávající vysvětlení a oceňuji návrh ohledně kontroly dovozu kulturních statků, eh, což řeší závažný problém. Jinak eh, mám čtyři eh, otázky k upřesnění. Jednak celní kodex s informacemi, které jste uvedl, trošku jsme zklamáni, co se týče toho, té hůty, těch termínů, to je přirozené, ale máte v úmyslu, kromě této výměny názorů vypracovat eh, písemnou zprávu o postupu prací, jak to žádal Evropský parlament. Předpokládám, že tomu tak bude, takže to nám taky umožní se přesněji, detailněji seznámit s postupem eh, těch jednotlivých témat a problémů, na které se naráží třeba u členských zemí a odpovědnosti těch či o něch konkrétně asi členských států. Jedna otázka tady už zazněla, ale já se k tomu připojuji a sice otázka harmonizace harmonizace celních sankcí, mít společný text eh, je potřebné pro jednotný trh a efektivní trh, ale eh, harmonizované sankce to zase umožňuje zabránit distorzi eh, v praktikách jednotlivých členských zemí, protože víme, že na radě je proti tomu určitý odpor, tak jestli se to zlepšuje. Dále otázka vnitřního trhu a kontrol hranic

jedna z, jeden z úkolů eh, celní zprávy je bránit padělkům při vstupu na evropský trh. Na to potřebujeme společné definice, týká se to některých výrobků, jako třeba zemědělských výrobků, které mají sledovatelný původ, ale u jiných výrobků neexistuje evropská definice, takže může se stát, že se jedná o padělek, aniž by se to tak eh, vlastně jmenovalo, jako třeba řemeslná práce, která není nějakým způsobem geografická geograficky specializovaná a takže je, ale současně může toto být napodobováno, takže eh, komise by třeba mohla předložit návrh k definování těchto eh, údajů o zeměpisné mm, původu a eh, takto by tedy pomohly celní zprávám bojovat proti tomu, těmto padělkům. Dále otázka zdanění a zjednodušení pro malé a střední podniky. Co se týče vnitra evropského obchodu při vypořádávání DPH s různými sazbami a různými systémy, tak v současné době to tež se nevztahuje na spotřební daň. Takže dochází k fragmentaci evropského vnitřního trhu, hlavně mám na mysli třeba jeden typ obchodu a to je obchodování s vínem, eh, kdy výrobci dnes nemohou vyvážet snadno třeba eh, konkrétní klientele v jiných zemích, protože je složité vypořádání spotřební splatní daně. Takže one-stop shop eh, podobného typu jako u DPH, eh, kdyby usnadnil fungování vnitřního trhu v těchto oblastech eh, v, zcela legálně a podobně, jestli o tom lze také uvažovat. A ještě jednou děkuji velice za kvalitu této výměny názorů. Děkuji vám. Je to mnoho otázek, pane komisaři, takže nyní vám dávám slovo, abyste je mohl zodpovědět. Děkuji. Začnu obecnou poznámkou. Komise není málo ambiciózní, co se clá týče a přestože je to otázka složitá, je naprosto zásadní, eh, životně důležitá a je potřeba eh, také na to upozornit veřejné mínění a eh, vy jste také málo hovořili o, tom, o těch opatřeních proti obchodování s kulturními statky, což považuji za projev souhlasu nebo konsenzu e, s tímto návrhem, protože to je zase možnost, která umožňuje jaksi zvýraznit e, pozitivní roli e, celních zpráv. Ale co se týče vašich otázek, tak nejprve co se týče Brexitu. Omlouvám se, ale zklamu vás ale víte, že vám odpovím. Eh, v komisi máme jenom jednoho vyjednavače a to je Michel Barnier. A samozřejmě každý komisař je do toho zapojený, já také. Jako komisař pro cla eh, do přípravy vyjednávání. Nicméně eh, ta vyjednávání vede hlavní vyjednavač. Já neprojednávám cla s, se svou protistranou v Británii. Je to, myslím, mnohem lepší strategie z pohledu EU. A druhá věc, u které vás zklamu, eh, všichni z vás, kteří se mě ptáte na Brexit, je, že eh, nejdříve je důležité vyřešit ty nejdůležitější věci. Je docela jasné, že nejdříve musíme eh, vyřešit otázky, které povedou k rozluce, neříkáme tomu rozvod, to znamená práva občanů, e, finanční vyrovnání, otázka a hranice v Irsku, předtím, než e, se e, pustíme do budoucnosti. Chceme, aby tyhle, ty vztahy byly úzké, blízké. Víme, že musíme nalézt konečný, konečná řešení. Víme, že otázka přechodového období, obchodních dohod, celní unie, jednotného trhu, to jsou otázky, Eh, které budou ve středobodu těchto diskusí, ale tyto diskuse eh, nastanou teprve po uzavření první části vyjednávání. My všichni víme, eh, že tady jsme ve slepé uličce, ale řekněme v poměrně obtížné fázi a všichni doufáme, že dojde do konce tohoto roku k značnému pokroku. Všichni na tom pracujeme. Tady hovořím samozřejmě o EU ale také i o Británii, to mohu říct. Hm. Takže eh, budeme se eh, pohybovat tímto směrem. Jsme se samozřejmě eh, vědomí toho, že otázka hranic bude středovodem dalšího kola diskusí a musí být připraveni. Neimprovizovat. Hm. To, že říkám, že nejdůležitější věci na začátek, neznamená, že neřešíme ty další věci že nepracujeme tedy eh, v takovém eh, duchu. Pokud jde o eh, digitální zdanění, to je velice důležitá otázka, která už zde byla probírána v rámci G20 a také v rámci OECD. Já vám dám takovou trojitou odpověď. Za prvé, je to problém celosvětový, není to problém, eh, který by byl jako národní nebo ani evropský. Je to problém celosvětový, který je třeba řešit globálně a proto Evropská unie chce sehrát eh, svou roli v rámci OECD a nalézat řešení, eh, které, na kterém bychom se shodli s americkými přáteli zejména. Víte, že v rámci OECD, eh, která eh, představí svoji zprávu 2018, se na tom pracuje, takže na to vyčkáme. Výsledky této pracovní skupiny se budou probírat na příštím zasedání G20 na úrovni eh, ministrů hospodářství a financí. A potom se dobereme k dalším řešením. To je tedy první úroveň. Druhá my jsme eh, si vědomi toho, že vzhledem tomu, že jsme stále integrovanější jako jednotný trh, jako Unie, tak asi budeme muset eh, přicházet s vlastní legislativou. A jak jsem říkal, tohle je problém globální, který potřebuje globální odpověď a strukturální eh, problémy potřebují strukturální odpověď. A z hlediska komise tou odpovědí je CCCTB. Z řady důvodů, o kterých nebudu příliš hovořit, ten návrh už prostě existuje, je ambicioznější a myslím, že je lépe přizpůsoben k tomu, aby bylo možné zavést digitální přítomnost v eh, rámci takového přístupu ke korporátnímu zdanění, který by byl pro budoucnost. Komise eh, má v eh, úřední období do eh, listopadu 2019. Já si myslím, že můj mandát bude úspěšně naplněn, pokud eh, přijmeme CCCTB pokud, během tohoto funkčního období komise, protože tady opravdu vy myšlíme zdanění firm pro 21. století a sem patří i to digitální. Vím, že jsou tady e. další návrhy, zejména ze země, kterou znám lépe než ostatní které říkají, nemůžeme čekat, nemůžeme eh, tady realizovat ty snadné zisky nebo konkrétní řešení a tak dále. Já eh, se k tomu nestavím nějak násilně, ale s určitou podmínkou. Tohle konkrétní řešení nepoškozuje možnost přejít ke strukturální reformě. Čili nesmíme tady mít žádný rozpor mezi tímto a oním návrhem a tím ústředním návrhem komise eh, k řešení pro EU a tím je CCCTB. A to platí i o digitální zdanění. Ale jinak eh, musím říct si docela jasně, že potřebujeme silný návrh v roce 2018 a komise takový návrh předloží březnu nebo v eh, dubnu 2018, protože chceme, aby byl přijat ještě eh, než skončí mandát. Já jsem eh, zde hovořil také o konci našeho období, ale platí to pro vaše období. Vy samozřejmě také, aby se to naplnilo všechno. Tak to, to většinu se musí udělat v roce 2018. Potom už nastane další cyklus který bude samozřejmě důležitý. A tak vnímám i eh, tu vyrovnávací daň. Já jsem to eh, zkoumal spolu s jinými možnostmi. Ale není to takový eh, ten neideální scénář, není to, co je nejlépe připravené. Může to nastat, pokud článek 18 získá podporu a pro globálnější podporu. Potom eh, k Brexitu a otázce eh, vytvoření eh, hranice znovu mezi EU a Británií se zvláštními procedurami. Jak jsem říkal, tak to bude věc, která se bude probírat ve druhé fázi toho vyjednávání. Pokud jde o eh, ty úpravy UZC, eh, tedy eh, celního kodexu EU, ten vstoupil v platnost v květnu 2016. Je to složitý legislativní předpis a dlouhý, ale samozřejmě také obnáší zásadní změnu celní administrativy, která by měla přinést větší jistotu podnikatelům. To byl milník pro unii, eh, eh, který umožňuje eh, zboží za více než 3 triliony eur, aby teklo tam a zpátky z unie. My v současné době toto sledujeme ze strany členských států, nebo sledujeme, jak to využívají členské státy a obchodníci. Potom jde, eh, pokud jde o vyjednávání eh, právního rámce EU k eh, celním přestupkům, tak teď letos bylo dokončeno tedy první čtení ze strany parlamentu, aby dotlačil radu k jednání. A buďme si vědomi toho, že to, co kladete za vinu komisi, není úplně na ní. Ale jako vždycky na tahu jsou eh, spíše ženské státy. Ale to je taková obecná připomínka. Komise. Já vím, že to tak není pro, pro, pro všechno, paní. Pro všechno, o čem tady hovořím. Komise eh, přijala eh, už tedy některé své návrhy a mm, Rada a i parlament přijali své pozice a je možné, že debata na radě na základě toho bude oživena. A ten návrh komise na sankce je velice důležitý krok směrem k naplnění této věci. Komise si myslí, že není odůvodněné stahovat ten návrh. Zatím neproběhla žádná debata a, a, o tom textu po článcích. K padělanému zboží. Komise si je vědomá toho, že eh, padělání eh, nebo eh, pašování padělaného zboží je narůstá a stále existuje tady a, a vynucování pravdošetnictví, eh, které eh, zajišťuje eh, velkou ochranu toho porušu, proti, porušování je třeba posílit. Ale musím být také iniciativní. 80% padělného zboží je z Číny, říkáme věcem pravým jménem. A, a 8% mm, je z Hongkongu proto máme eh, dva akční plány s Čínou a s Hongkongem o výměně eh, rizikových informací a o eh, lepším cílení rizikových zásilek. Pokud jde o nevyhovující zboží, tak spolupráce na celní výměně tedy výměně informací mezi orgány, celními orgány dohledem, dohledu nad trhem je nesmírně důležitá. Komise zde pracuje teď na vytvoření právního aktu, který vytvoří nebo posílí ten rámec kontroly navrhne eh, lepší spolupráci při výměně informací mezi úřady. Co uděláme eh, k tomu, aby eh, online platformy platily daně tam, kde působí? Samozřejmě ekonomika budoucnosti je digitální. A my znovu posuzujeme různé ty možnosti, jak je komise ve svém sdělení z 17. října představila. Potom, eh, co uděláme eh, k eh, vynětí těch balíčků do 22 eur, jak se ptal pan Delton. Asi 150 milionů balíčků je dováženo bez DPH do EU každý rok. Tak tento systém je otevřený samozřejmě masivním podvodům a vytváří to zásadní nerovnosti pro evropské podniky. Evropské podniky samozřejmě jsou znevýhodněné protože na rozdíl od eh, konkurentů v eh, cizině musí eh, platit DPH z každého eurocentu pro náho zboží a velice cené zboží i jako tablety a mm, mobilní telefony jsou konzistentně špatně deklarované a podhodnocované. Proto komise navrhuje zrušit tento práh ve svém návrhu z prosince 2016 takže proto bude deklarovat, eh, třeba deklarovat všechno i eh, ty malé balíčky bez ohledu na jejich hodnotu. A to eh, se týká i poštovních zásilek. Dostupnost elektronických dat umožní celníkům provádět kontrolu na základě posuzování rizik. Také se očekává, že přes 75 eh, balíčků eh, do hodnoty eh, pod 150 eur bude deklarováno systémem One Stop Shop. To už existuje a ukazuje se, že to je efektivní. A, a myslím si, že tímto způsobem opravdu můžeme pokročit snadno vpřed. K panu De Jongovi bych řekl, já vím, co jste tady hovořil o ambici. O čí ambice ale hovoříte přesně? Já si tady necítím, že byste utečel na mě, protože komise eh, ukazuje eh, svoji ambici pro cla, ale je jasné, že musíme také čelit realitě. A realitou je, že ten úkol je velmi složitý. Náklady na zavedení nového systému eh, jsou vysoké. A musíme tedy uznat, že 17 elektronických systémů, které souvisejí s tím kodexem, nejde dokončit prostě do roku 2020. Bylo by to zcela nerealistické a také mm, mm, neupřímné něco takového říkat. Ale říkám, 80% toho, co má být dosaženo, dosaženo bude do roku 2020. A potom budeme reagovat na požadavky některých členských států a zástupců jejich obchodních k odkladu těch závěrečných eh, limitů implementace některých systémů. Ne všech. Až do roku 2025. A to se mi, eh, myslím, zdá jako realistický přístup, který opravdu není eh, v rozporu s ambicí. To není nic fantastického. Proto jsme odložili vlastně a uplatnění těch IT systémů neustále eh, tom mluvíme se čínskými státy, Teď než se eh, rozhodneme o nových plánech pro eh, IT systémy. Chceme, aby ty věci byly rychlejší, ale opravdu musíme uznat nebo tedy přijmout, že členské státy pokračují tímto způsobem. Questions? Dále, mm, co se týče otázek paní Roziers, tak já je beru na vědomí ne, ne na všechny lze snadno odpovědět, zvlášť co se týče řemeslné výroby. E, já, my to uděláme, ale já potvrzuji, že existuje písemný dokument komise, tak jak ona o to žádala. A co se týče spotřebních daní, chápu, že to je situace v případě prodeje na dálku na jednotném trhu. Eh, uvažuji o tom, že by se ten one-stop shop mohl rozšířit i na úhradu spotřební daně, ale domníváme se, že nejprve je potřeba toto finalizovat pro případ DPH, což by mohlo být eh, v prosinci tohoto roku v rámci ECOFINu. Jinak opakuji k tomu tématu, o kterém jste hovořili málo, to znamená eh, ilegální obchod s kulturními statky, tak eh, já velice bych byl rád, kdyby všechny tři výbory, které mě vyslechly, eh, umožnili jaksi rychlý postup u tohoto významného návrhu, který pak umožní našim celníkům, poskytne jim nástroje k tomu, aby byli ještě účinnější ve své své práci. Děkuji, pane komisaři. Já bych vám sama chtěla taky položit jednu otázku ohledně kulturních statků, protože si myslím, že je eh, potřeba na vnitřní trh eh, dost, jak si eh, co se týče, je třeba dát celníkům nástroje v této citlivé oblasti a vy jste taky zdůraznil roli celních orgánů. Takže podle našeho názoru to není obchodní zboží, jako si myslí někteří, tak nevím, jestli máte nějaké nápady. Je to celní téma, ale specifické. Hovořilo se o něm nebo jedná se s ním v souvislosti s bojem proti financování terorismu. To znamená, je to součást strategie, kterou připravujeme pro radu na toto téma. A e, kromě toho si myslím, že je to velice široké ambiciozní téma, protože má za cíl také zabránit drancování Eh, dědictví lidstva a vrátit je eh, těm, kterým patří. A samozřejmě současně slouží jako prevence organizovaného zločinu. Takže proto tento návrh je samostatný. Má specifickou ambici, specifický záměr. Celníci na tom už pracují. Já jsem navštívil několik zemí, Nizozemsko, ve Francii a tak dále, kdy jsem navštívil naše mm, celníky v terénu a viděl jsem konkrétně třeba na letišti v Paříži ve Ruasi, eh, jak zadrželi eh, asyrský barelief eh, za 300 tisíc eur odhadní cena. Takže pokud bychom lépe vyškolili celníky a dali jim více prostředků k tomu, aby postavili jak si před jejich odpovědnosti, kteří obchodují s těmito památkami, tak si myslím, že bychom učinili veliký krok ku předu. A toto je velice, velice ambiciozní téma a takto k tomu musíme taky přistupovat a nikoli jako k obchodování s jakýmkoliv zbožím. Děkuji vám, takže pokud nejsou žádné další otázky ze strany členů, tak vám velice děkuji, pane komisaři, za vaši návštěvu a můžete se spolehnout na náš výbor a na naší spolupráci. Děkuji. A já vždy rád budu chodit k vám do výboru, abych s vámi hovořil o této tematice, která si myslím zaslouží větší popularizaci, ale která je velmi důležitá a zajímavá. um... Dobrá, myslím si, že diskuse s panem komisařem byla velmi zajímavá. A protože já osobně budu muset odejít a e, Dita je stále ještě zasekla v dopravě, tak e, mě e, zastoupí kolegyně Rouža a tedy dokud eh, nedorazí paní eh, Charanzová. Děkuji a uvidím se s vámi zítra. Jenom pár minut převezmu tuto úlohu. Doufám, že uh, paní Charanzová dorazí a, uh, za pár minut. Doufám tedy skutečně jenom v kratoučký čas svého předsedání a přejdeme tedy k bodu 6 uh, na pořadu jednání. To je stanovisko, které se týká výroční zprávy k politice hospodářské soutěže a zpravodajkou, které dám slovo za několik vteřinek, zpravodajkou je paní Kristel Šaldemoze. Je to velmi jednoduché stanovisko, zjednodušené stanovisko podle eh, pravidla 53, které se eh, týká zprávy výboru ekonu k politice hospodářské soutěže. Tato zpráva je připravována v reakci na výroční zprávu komise v této věci za předchozí eh, eh, rok a zpráva eh, Ekonu je na seznamu v příloze jednak pokud jde o rozhodnutí konference předsedů k, tedy k jakési autorizaci schválení zpráv z vlastní iniciativy, je tedy předmětem automatického schválení. To je eh, tolik informací, ale první by měla pohovořit paní Šeldemose a potom budou následovat stínový zpravodajové. Děkuji. Paní předsedkyně, ráda vás vidím a s dovolením nyní přejdu do dánštiny. Eh, er eh, Děkuji za slovo. Jak řekla eh, naše nová paní předsedkyně, jedná se o výroční zprávu Evropské komise, která eh, mm, se týká Eh, práce komise v oblasti hospodářské soutěže a my k ní takto přispíváme. Eh, můžeme pochválit komisi a máme proto dobré důvody za práci, kterou odvádí v oblasti hospodářské soutěže. To znamená, v naší zprávě či v našem stanovisku nijak záměrně nekritizujeme, možná pouze eh, směrujeme pozornost na určité oblasti. Obecně řečeno, řečeno, je to kvalitně odvedená práce. Důležité, eh, je to důležité pro fungování vnitřního trhu, protože aby tento mohl fungovat, musí být pravidla uplatňována řádně, rovně a správně tak, aby firmy mohly mm, pracovat ve prospěch svých eh, zákazníků či odběratelů. V tomto stanovisku zmiňujeme konkrétní body a předtím, než se pustím do kompromisního stano, eh, kompromisních návrhů, chci poděkovat stínovým zpravodajům za eh, jejich vstupy a podařilo se nám dosáhnout nebo vytvořit deset kompromisních návrhů, návrhů, které z toho vytvářejí kvalitní eh, stanovisko a které nám tež umožňují obecně se vyjádřit k politice hospodářské soutěže a přispívají k jejímu dobrému eh, eh, fungování. Tři frakce podpořily všechny naše návrhy a ostatní frakce víceméně s určitými výjimkami. Eh, kompromisní návrhy se týkají celé řady témat, nebudu je zmiňovat všechny, ale některé se týkají důležitosti boje proti nekalým a nelegálním praktikám státní pomoci, chceme eh, rovné uplatňování a eh, daní a chceme se zaměřit na uplatňování těchto pravidel eh, hospodářské soutěže na vnitřním Eh, trhu, protože jejich jednotné uplatňování je klíčové. Eh, celá řada vstupů se týkala také digitálního trhu, jak ten lépe řídit, kontrolovat a zajistit na něm rovnou soutěž a zajistit, aby pravidla byla skutečně uplatňována, vynucována. A tady se eh, díváme i na nová mm, pravidla, která se týkají onlineových platform a jiná nová pravidla pravidla a to vše s cílem toho, aby spotřebitele měli i přístup k hromadným eh, prostředkům nápravy, hromadným eh, odškodněním, eh, aby mohli být aktivním hráčem na trhu. Potřebují spotřebitelé tyto, tyto nástroje a zároveň je potřeba, aby i veřejné výdaje byly eh, ve veřejném nákupu byly zajišťovány správným a rovným způsobem opět ve prospěch eh, firm a ve prospěch spotřebitelů. Eh, to je, je tedy rámec, kterého se týká ten náš text a protože byly naše kompromisy eh, podpořeny velmi eh, velkým, velkou většinou, byly zapracovány do textu a doufám, že eh, zítra tato podpora bude trvat i během hlasování. Děkuji, Kristel. A nyní se obracím na stínové zpravodaje, kterých tady eh, mnoho bohužel není, ale několik tu je. Pan Jiří Pospíšil se omluvil, ale protože v České republice vzniká vláda, toho asi tedy omezilo, ale on předložil text, který mám za něj přečíst. A v tom textu říká, práce na stanovisku paní zpravodajky byla velmi konstruktivní a podařilo se nám dosáhnout dobrých kompromisů. Obecně řečeno, naše klíčové stanovisko bylo zaměřit se hlavně tedy na samotnou politiku hospodářské soutěže a nerozšiřovat se na eh, jiné politiky jako sociální a hospodářská. Trvali jsme také na jasném používání terminologie a formulací, zejména v oblasti eh, citlivých věcí, jako je danění a vysílání pracovníků, abychom zabránili různé interpretaci a zmatečnosti. Někdy je pravda, že méně je více a v oblasti politiky hospodářské soutěže jsme přesvědčeni, že máme obecně dobrá pravidla, ale buď nejsou dostatečně nebo nejsou stejně implementována. Čili naším úkolem v této politice, politice hospodářské soutěže, by, by mělo být hlavně tlačit na lepší a konsistentní provádění stávajících pravidel. Konkrétně řečeno jsem potěšen, že jsme našli ehm, kompromis v oblasti odvádění eh, daní digitálního společného trhu. Eh, který se směřuje na to, aby bylo dosaženo rovnosti a mm, že byla zapracována i kolektivní eh, náprava, kolektivní odškodnění a že bylo zabráněno jakémusi zásahu do kompetencí a odpovědností vnitrostátních orgánů, které toho mají na starosti na vnitrostátní úrovni. Rád bych znovu poděkoval paní zpravodajce a všem ostatním stínovým zpravodajům za spolupráci a otevřenost, která nám umožnila nalézt dobré kompromisy. Tolik tedy pan Jiří eh, pospíšil a nyní eh, stínový zpravodajové paní Mobarik, nikdo tu není tu a není nikdo ani za ní, ne, je Daniel Delton se vyjádří na místo paní Mobarik. Ano, děkuji. A ona se omlouvá za nepřítomnost let ze Skotska byl odložen či spožděn. Chtěla by poděkovat Kristl eh, a práci odvedené v těchto kompromisech. EKR podporuje většinu těch navrhovaných eh, kompromisů a také rovnováhu toho stanoviska, ale zároveň EKR nepodpoří dvojku a šestku kompromisní návrhy 2 a 6. 2 je, protože je nejasný a odklání se od tématu, což je hospodářská soutěž a příspěvky dostatečné daňové, jak si eh, se eh, eh, umožňuje různou interpretaci, může to být zavádějící a odklání se od tématu toho stanovisko, ne, že bychom nechtěli tedy dostatečné daňové prostředky vyčleněny, ale je to velmi komplikované a nedá se to takto jednou větou vyřešit. I jak říkal pan komisař, globální základní otázka eh, daní je třeba řešit tedy globálně. A pokud jde o tu šestku, tam je, se hovoří o zavedení kolektivního odškodnění a třeba, že EKR vítá řádné odškodnění jako takové. Na tom se shodneme v jiných zprávách a usilujeme o tyto kolektivní eh, prostředky nápravy, ale paní eh, Mobarik eh, se nedomnívá, že toto by byl dobrý způsob, jak to eh, řešit. Oceňuje také, že byly zapracovány věci EKR, které navrhlo zejména efektivní hospodářská soutěž v elektronické oblasti a ne jakési globální řešení pro všechno. Děkuji. Takže nyní předávám slovo eh, Denisi de Jongovi. I já bych rád poděkoval paní zpravodajce za vynikající práci na tomto stanovisku. Eh, kom, eh, hospodářská soutěž by měla být v kompetenci výboru IMKU, protože jak si má vše, co dočinění se společným trhem, ale když se eh, podíváme na to, jak ten trh funguje, zdá se, že a tak jak si ten můj pocit z toho není dobrý, protože ten trh není otevřen novým firmám na tom trhu a toto stanovisko to zdůrazňuje a zdůrazňuje také další věci, že je celá řada hráčů, že takové situace nastávají, kdy je hodně hráčů na trhu, e, třeba v potravinovém řetězci máte hodně hodně hráčů v oblasti zemědělců, ale potom jenom málo obchodních řetězců, takže toto není vyvážené a jsou někteří ty slabší hráči zneužíváni, například zemědělci nemají dostatečnou vyjednávací e, sílu. I toto je odraženo v tom stanovisku a tyto body byly zapracovány i mnoho dalších a my tedy téměř všechny ty kompromisní návrhy návrhy podpoříme, pokud je nepodpoříme, tak se zdržíme a to je na poprvé kdy budeme vlastně hlasovat ve prospěch nebo pro tuto eh, zprávu o hospodářské soutěži. Ještě někdo by se rád eh, vyjádřil? Eh, možná tedy paní zpravodajka zareaguje. Děkuji za poznámky, říká paní zpravodajka. My máme různá východiska, my jednotliví zpravodajové, ale co je dobré v práci v parlamentu, je, že jsme schopni nalézt kompromis a dospět k vyváženému textu, který je přijatelný pro, eh, pro mm, všechny a jsem potěšena, že i GUE bude tedy poprvé, jak tady zaznělo, hlasovat pro tuto zprávu. Děkuji. Děkuji. Ještě máme několik další, další čas na, k nalezení kompromisů dalších a myslím si, že můžeme tento bod tedy dát stranou a přejdeme k dalšímu bodu. Zatím paní předsedkyně tady není, ale vzhledem k tomu, že tady vidím Olgu, tak si myslím, že bychom se možná měli vra- eh, pustit do bodu čtyři, protože Dita tu stále není. Ah, yeah, that's true. Sorry. Yes, sorry. Yes, yes, yes, yes, yes. Cooperative, cooperative intelligent transport system. Takže přejdeme k bodu, který se týká spolupracujících eh, inteligentních dopravních systémů. Eh, to je bod 7. A to je tato strategie, které jsem, kterou jsem právě eh, zmínila. A pan, pan Miltenburg za Alde je zde, tedy zpravodajte k této věci a jemu předám slovo velmi eh, promptně a potom přejdeme na stínové zpravodajství for... Děkuji kolegům eh, poslancům eh, za eh, to, co nám poslali. Dohromady jsme dostali 39 pozměňovacích návrhů. Já jsem velice rád se směrem těchto pozměňovacích návrhů. Většina z nich reaguje na mé původní návrhy, ale některé z nich ještě je vhodně doplňují. Já bych byl Eh, rád bych se nám podařilo eh, dosáhnout co nejvíce kompromisních pozměňovacích návrhů a to je možné vzhledem k tomu, že ty návrhy v zásadě, ty navrhované jdou eh, obdobým směrem celkově minimum návrhu kolegů spadne mimo kompromisy, ale já každopádně navrhnu těch kompromisů pět. Poslední mm, odstavec zůstane do dotčený, eh, ten eh, vítá eh, rozšíření mandátu k přijetí aktu přenesené pravomoci. Potom navrhuje dva kompromisní pozměňovací návrhy k dalšímu paragrafu. Jeden se bude týkat kybernetické bezpečnosti. Myslím si, že také bylo řečeno, že je třeba toto potrhnout a je tady také potřeba vytvořit společnou politiku k bezpečnosti CITS, eh, komunikace CITS. Potom komise také navrhuje eh, globální technickou harmonizaci a standardizaci dat, tak já vítám toto rozšíření, protože si myslím, že Evropu nesmíme vnímat izolovaně. Každopádně já obecně se domnívám, že bychom toto měli vyjadřovat co nejstručněji. Například eh, pozměňovací návrh, eh, který je součástí posouzení dopadu eh, v rámci Evropské komise jako pozměňovací návrh 19. To by bylo těžké tam do toho zahrnout. To tež platí pro 36, která se nezaměřuje na CITS. Potom musíme řešit tu důležitou otázku technologické neutrality. to opravdu bylo velice důležité v eh, navrhovaných kompromisech. Já tedy eh, se negativně vyjádřím k hlasování o věcech, které nejsou slučitelné eh, s principem technologické neutrality. Nejen to vždycky jenom kvůli obsahu. Například, škoda, že tady není pan Delton, který tam má něco k 5G. Já jsem samozřejmě také pro rozvoj 5G, ale nemůžeme eh, chtít po komisi, aby dnes vyloučila 5G. Nebo, eh, pardon, rozjela 5G, protože se to ještě musí rozvinout. Potom, já jsem také eh, pod, mm, tedy příznivce perspektivy liberálního trhu a věřím, že většinu z toho sdílejí i kolegové. Já si opravdu myslím, že nejlepší komunikační technologii vybere trh. Proto jako zákonodárci bychom eh, měli podporovat technologickou neutralitu, interoperabilita bezpečnost eh, uživatelů a občanů. To je velice důležité. A proto bychom eh, měli zajistit, aby všechna vozidla, alespoň v dlouhodobé perspektivě, budou schopná spolu komunikovat. Kromě přeshraniční interoperability potřebujeme určitě interoperabilní systém mezi značkami a způsoby přepravy. Během toho přechodného období bude muset se eh, zamýšlet nad správnou eh, rozvodováhou mezi eh, vozidly s konektivitou a bez ní, protože to určitě bude součást všech dopravních systémů. Zpětná kompatibilita je pro mě nesmírně důležitá. Jeden z nejdůležitějších odstavců stanoviska IMCO je odstavec číslo 3. Zde se hovoří o právech spotřebitele na ochranu soukromí a jejich údajů. A já opravdu eh, vítám každý pozměňovací návrh, který jde tímto směrem. Pravděpodobně eh, budu navrhovat, aby eh, měli možnost používat data z automobilu bez předchozího souhlasu spotřebitelů. To si myslím, že je opravdu důležité pro IMCO zdůrazňovat jak jsou eh, ta eh, data eh, důležitá, data spotřebitelů. Potom lhuty. Ta pro, zprávu pro TRAN je zítra a odpoledne. Už jsme to hodně probírali, ale teď je třeba opravdu se zaměřit na priority IMCO, či já předložím ještě nějaké doplňovací návrhy, tedy pozměňovací návrhy k zprávě TRAN, která budou v souladu se stanoviskem IMCO ale hlavně se budu starat o to, aby co nejvíce se eh, stanoviska MKO se dostala, dostalo do projednávaného názoru TRAN. Zítra máme zasedání stínových zpravodnou 29. pardon, hm, v 11 ráno a já bych chtěl poděkovat sekretářu Imkov v neposlední řadě, zejména Anne-Sophie Johnson za pomoc. Eh, velice se těším na další kroky v tomto procesu. Omlouvám se, že mi to trvalo trochu déle, ale těším, se. tedy eh, děkuji za trpělivost. Děkuji za eh, to, jak zúraznujete ten náš přístup IMCO k zprávě, kde je hlavním výborem výbor pro dopravu. Synový zpravodajové za EPP je pan Pospíšil a já. Všimli myslím si, že tady pan eh, Pospíšil není, ale opět mi tady napsal několik věcí v angličtině, takže já je přečtu, není to moc dlouhé. Pan Pospíšil děkuje za spolupráci také velice a chtěl, abych zmínil následující. Za prvé, EPP podporuje rozvoj a, a realizaci eh, systému eh, v inteligentní dopravní spolupráce a Většina a z předložených pozměňovacích návrhů má společné jmenovatele, proto vytvoření kompromisu by nemělo být tak složité. Zdá se, že všechny politické frakce eh, v zásadě eh, souhlasí s filozofií zpravodaje nebo navrhovatele a EPP mezi nimi není výjimkou. My eh, zdůrazňujeme ekologičtější dopravu v EU v rámci aplikací CITS v budoucnosti v našem pozměňovacím návrhu 2, který je služitelný s pozměňovacím návrhem číslo 3 od kolegu z SAD, je toto potrženo v pozměňovacím návrhu 6 společně s kolegou z EKR panem Daltem. a já myslím, že mimochodem, že on přijde ještě zpátky. E, v pozměnci návrhu 8 e, zdůrazněme, jak je důležité zachovat naši globální e, konkurenceschopnost v CITS a souhlasíme s tím, že rozvoj CITS potřebuje podporu ze strany Evropské unie pozměňovacím návrhu 28 říkáme, že je třeba věnovat mimořádnou pozornost kybernetické bezpečnosti, abychom předešli hackerským útokům a dalším formám zneužití. Téma kybernetické bezpečnosti je obsaženo v řadě dalších pozměňovacích návrhů z jiných politických frakcí a my jsme, si, my jsme rádi, že všichni jsou si vědomí nebezpečí zneužití. Ochrana eh, proti eh, kybernetickým útokům je stejně důležitá jako ochrana eh, údajů z osobních z automobilů. Proto zdůrazněme toto v pozměňovacím návrhu 14 a stejně i jako další kolegové ve svých pozměňovacích návrzích zcela souhlasíme s tím, tedy co říkají další politické frakce. A už jsem skoro u konce. Pozměňovacím návrhu 21 přicházíme s tezí, že je důležité vytvořit eh, rozumný eh, rámec pro technickou harmonizaci a standardizaci dat a společné definice pro úspěšné zavedení interoperability na všech úrovních. A z našeho pohledu hlavními partnery eh, komise pro tento by měli být ministři dopravy, další profesní národní orgány uvnitř. Těšíme se eh, na a, eh, stanoviska a, eh, v, tedy navrhovatelů a a stínových navrhovatelů a těšíme se na práci na kompromisních pozměňovacích návrzích. Děkuji a toť a tedy náš stínový zpravodaj za SAD, je to Mark Tarabela, dávám vám slovo. Merci, Děkuji, paní předsedkyně. Možná, než se pustím do tématu, budu stručný, když se hovoří o liberalizaci trhu s telekomunikacemi, tak si dovolím to poněkud niancovat, pokud je řeč o 5G, tak v mojí vesnici, která leží 150 kilometrů odtud, byl bych rád, kdyby všichni mohli dosáhnout aspoň na 3G nebo 4G. Já tím narážím na to, že liberalizace různých trhů způsobuje, že na venkově se často touto liberalizací trpí více, protože v minulosti eh, můžeme vzpomínat s nostalgií, jak když, přišla, eh, když přišel kabel eh, do eh, Belgie, tak to na venkově stálo stejně a trvalo to stejně dlouho jako ve městě. Zatímco teď bohužel problém konektivity na venkově je nedostatečná konektivita, protože prostě není rentabilní vybavit či, vesnici s 30 obyvateli nebo 150 obyvateli a pak jsou prostě bílá místa a konektivita konektivita, eh, ta eh, vysokopa, eh, vysokorychlostní konektivita je jednou z podmínek rozvoje venkova a Belgie na tom ještě není nejhůř. Belgie patří mezi ty, které jsou na tom nejméně špatně. Takže pokud chceme rozvoj venkova, je potřeba rozvíjet nejenom doprovu, ale také, aby třeba lékaři, architekti, fotografové mohli pracovat a žít na venkově, protože to všechno závisí na konektivitě. A liberalizace ve vedla k různým nežádoucím efektům, hlavně na venkově. A jak říká pan eh, zpravodaj, bylo předloženo 39 eh, pozměňovacích návrhů, asi nebude těžké dosáhnout kompromisních návrhů, protože, jak zpravodaj říkal, celá řada z nich míří podobným směrem. Vy jste to, paní předsedající, taky říkala. Já se zmíním o čtyřech bodech, které jsou důležité pro moji frakci, a sice, že je potřeba vzít v potaz to, aby bylo dostupné a aby e, služby, e, aby byla zajištěna bezpečnost služeb, transparentní a, a omezení e, emisí a energeticky nenáročné nástroje a podobně. Další věc je základní potřeba garantovat dodržování práv spotřebitelů v oblasti ochrany dát, osobních dát a to v souladu s evropským právním rámcem o ochraně dát. Třetí téma asi nebude problém, to je potřeba náročných norem na kybernetickou bezpečnost. Vy jste to právě připomněla paní předsedající, ale myslím, že to je obecně snaha zajistit kybernetickou bezpečnost ve všech členských zemích, aby nedocházelo k kybernetickým útokům, eh, protože právě eh, eh, pirátské útoky ty nejvíc brzdí tento rozvoj. A konečně zohlednění Eh, těchto způsobů přepravy, které mohou eh, mít negativní vliv na ekonomiku, protože sdílená ekonomika a někdy může eh, znamenat určité pohrdání obchodník, pracovníky, protože například kurýři, kteří doručují hotové obědy, někdy se dostávají do role jakýchsi moderních otroků a takže samozřejmě socialisté se tomu musí věnovat věnovat, protože kdo by se tomu věnoval jiný. Tak jinak se těším, že spolu se, se ostatními stínovými zpravodaji eh, se nám podaří dosáhnout eh, dobrých výsledků v této věci. Děkuji, Marku. Olga, myslím, se také hlásí. Ano, děkuji za slovo. Já jsem chtěla eh, pouze doplnit eh, několik bodů. Jednak jsem chtěla poděkovat za velice kvalitní návrh zprávy. My oba jsme s panem zpravodajem také členové výboru TRAN, takže eh, se budeme dívat, jak, nebo jaký bude osud zprávy v tom hlavním výboru. Já jsem chtěla předložit, nebo jsem předložila několik pozměňovacích návrhů ke zvážení panu zpravodaji, stínovým zpravodajům Eh, jednak v souvislosti eh, se službou e-call, eh, které jsem byla spolu vlastně i s vámi, paní předsedající, s panem zpravodajem, jednou z těch, která teda se na, na této zprávě podílela. A připomínám, že v roce 2018, kdy vstoupí v platnost tohleto nařízení, se tam objevila vlastně také, také výzva na interoperabilní platformu s otevřeným přístupem. A myslím, že eh, je dobré eh, mít vyjasněno, eh, za jakých podmínek a kdo všechno by měl mít takovýto přístup. Je to skutečně velmi komplexní debata, kterou jsme si zažili během vyjednávání o nařízení e-call a myslím si, že by bylo dobré znát, jak tedy komise a jednotliví aktéři pokročili v této diskuzi o takzvané otevřené platformě. Pak bych ještě zdůraznila, ale v podstatě o e, některých z těch aspektů pan zpravodaj už mluvil, je to určitě otázka tedy informovaného souhlasu, kdy ta data by skutečně neměla bez výslovného souhlasu spotřebitele e, být e, jakkoliv uchovávána ani používána za jiným účelem, než jak byl spotřebitel informován. To byl pozměňovací návrh 13. A ještě poslední, to je otázka vlastně Eh, určitého informování spotřebitelů, pokud jde o limity eh, tady těch inteligentních dopravních systémů v oblasti bezpečnosti, protože eh, oni samozřejmě mohou pomoci, ale za určitých okolností bychom je měli tedy vnímat, co všechno mohou a že nemohou úplně všechno. Takže pozměňovací návrhy 38 a 26 se týkají posílení právě eh, tady tohoto řádného informování spotřebitelů. Ale jinak si myslím, že se eh, určitě dohodneme a těším se na výsledek hlasování jak tady, tak ve výboru TRAN. Děkuji, Olgo. Možná, Matyasi, chcete zareagovat? Já budu opravdu velmi stručný, protože se mi zdá, že většinu vašich připomínek vezmeme v potaz a budeme to projednávat mezi stínovými zpravodaji, musíme se držet hlavního záměru tohoto návrhu, ale těší mě taky, že s pomocí Olgy výbor TRAN, což je příslušný výbor, že bude moci zohlednit i stanoviska našeho výboru. Takže všechny připomínky, které tady byly zmíněny kolegy, jsem přesvědčen, že skutečně dokážeme zapracovat a dosáhneme dobrého výsledku. Děkuji. Děkuji za všechnu tu práci. A nyní stručně přistoupíme k bodu 8 a já nechám slovo dítě Haranzové. How was the jam? Jaká byla ta dopravní zácpa? Uh, Nebo nechcete si sednout tady sem? Okay, so, uh, good afternoon. Dobrá, takže dobré odpoledne, kolegové. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale vidím, že Nikola je připraven to převzít se svou zprávou, takže já toho neřeknu mnoho. Budeme hovořit o implementaci směrnice 36 eh, e s eh, pokud jde o regulaci profesionálních služeb a potřebuje jejich reformy. Takže prosím, Nikola má slovo. Děkuji, paní předsedající. Co se týče tohoto dokumentu, děkuji stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci a budeme eh, pokračovat dál eh, se, s, při zapracování eh, jednotlivých návrhů během schůzí stínových zpravodajů i v rámci jaksi, písemné procedury. Celá řada návrhů a připomínek už je zapracováno, celá řada kompromisních návrhů. Dosahli jsme schody na většině kompromisních návrhů, takže si myslím, že dosáhneme koncenzu i u těch bodů, které zatím zůstávají otevřené. Připomínám, že hlavní výzva tohoto dokumentu se týká dosažení celkové vyváženosti hlavních eh, linií, eh, které se zdají být v rozporu. Eh, na jedné straně je potřeba mít celou řadu pravidel podporujících hospodářskou soutěž, které usnadňují přístup na trh práce, mobilitu pracovníků, růst a inovace. A na straně druhé je ochrana Eh, poskytovaných služeb, možnost, kterou členské státy mají eh, prostřednictvím profesních služeb dosáhnout veřejných cílů eh, a současně zaručovat práva spotřebitelů a, a finálních příjemců. Čili to je ta hlavní linie, která se vyskytuje ve většině kompromisních návrhů. A z toho důvodu také považuji za důležité připomenout, že cíl členských zemí a evropských institucí není všechno deregulovat eh, v oblasti profesních služeb, profesionálních služeb, ale dosáhnout legislativního rámce, který bude přiměřený a efektivní. Eh, současně budou vzaty v potaz technologické změny a digitální revoluce. Takže to jsme se snažili v jednotlivých kompromisních návrzích eh, zdůraznit, především v návrhu 2, 3 a 14. A v duchu stejné logiky eh, Komise musí uvést určité věci, které členské státy musí zohlednit, aby zlepšily regulaci a, a, a je třeba vytvářet ukazatele a nástroje, čím dál sofistikovanější a cílenější eh, nástroje pro eh, hodnocení kvality implementace členskými zeměmi Eh, regulace profesionálních služeb bude užitečná především pro profesionály jako takové a pro příjemce těchto služeb. Ale jako u každého celkového hodnocení účinnosti a přiměřenosti národních pravidel o profesionálních službách, toto vše musí brát v potaz nejenom kvantitativní aspekty nebo čistě komerční logiku a právě proto je eh, potřeba, aby se na to komise zaměřila, musí brát v potaz kvalitativní aspekty, na jejich základě tyto eh, cíle obecného zájmu budou členské státy zohledňovat. To je ten návrh 23. A já jsem toho názoru, že jestliže jsou tam stanovené ty obecné zájmy, tak jak je to uvedeno ve smlouvách například, nebo jak je to uvedeno v rozsudcích soudního dvora v průběhu let, a které vyústí v budoucí vývoj, tak to všechno je, myslím, velmi významné a proto navrhuji stávající formulaci kompromisního návrhu 16, aby to bylo v souladu s e, výsledky práce kolegy Švába e, ohledně testu e, přiměřenosti. Taky v bodě 16, v návrhu 16 je vlastně podobné znění jako to, co kolega Šváb Schwab eh, navrhuje v pozměňovacím návrhu 5 jeho textu. Kromě toho kompromisní návrh 18 zdůrazňuje souvislost mezi doporučeními komise a testem proporcionality tak abychom převzali právě některé návrhy kolegů na toto téma. Celá řada pozměňovacích návrhů se věnuje směrnice eh, kvalifikací a její implementaci. Je to směrnice z roku 2015, která eh, byla realizovaná v roce 2013, je významnou referencí pro členské země a my jsme se tady snažili v jednotlivých kompromisních návrzích ozdůraznit, jakým způsobem toto má být implementováno transparentním způsobem vnitrostátní státními orgány a hlavně co se týče článku 59 s plným zapojením profesních organizací a jiných zainteresovaných stran. Eh, jsou to pozměňovací návrhy 9, 11 a 13 a jedině takto můžeme dosáhnout reprezentativního rámce pro evropské profesionální služby a tak, aby také mohly být srovnatelné mezi sebou. Další kvalita našich profesionálních služeb my taky potřebujeme efektivní a přiměřený regulační rámec, ale také potřebujeme aktivní politiku, která bude koordinovaná na podporu těchto profesí. A to především, aby mohli čelit novým výzvám vyplývajících z digitalizace. Evropští profesionálové potřebují politiku průběžného vzdělávání a e, zvyšování mobility v Evropě omezení byrokratických zátěží, eh, snažší přístup k financování na evropské úrovni, především na základě toho, že tyto Eh, profesní eh, organizace a orgány eh, mohou být porovnávány s malými a středními podniky. Dále jsme se věnovali budoucnosti tohoto odvětví a převzali všechny pozměňovací návrhy proto, aby ten text byl celkově konzistentnější, protože jsme toho názoru, že je to významný aspekt z pohledu celkového budoucího vývoje těchto služeb. Tím bych ukončil popis pozměňovacích návrhů. Děkuji kolegům i stínovým zpravodajům za jejich ochotu a spolupráci. Děkuji Nikolo za EPP, Andreas Schwab. Zase tady mám text. Já dnes tady funguji jako uh, sekretariát EPP. Nevím, proč tu nikdo dneska není opravdu. Ale já jsem tady a to je hlavní. Um, so, um, Andreas Schwab. And... Andreas Schwab bohužel tady nemůže být. Jak víte, teď je těžká doba pro koalici Jamaika v Německu. To je zřejmě taky to, co ho zdrželo mimo Evropský parlament, ale nevím. Uh, a on by, si, on by rád poděkoval zpravodaji a stínovým zpravodajům za dobrou práci a spolupráci na eh, tomto významném dokumentu. Domnívá se, že všechny významné aspekty pro EPP jsou dobře zohledněny v kompromisních návrzích. A to znamená zvláště regulace jako taková nemůže být eh, překážkou trhu. Regulace trhu má, může mít řadu pozitivních aspektů, zajistit kvality poskytnutých služeb, transparentnost, eh, co se týče kvalifikace eh, poskytovatelů služeb a přehled profesních komor. Nicméně členské státy musí zajistit, že jejich regulace bude přiměřená, nediskriminační a oprávněná. Za druhé, Eh, reforma a doporučení reformy nenahrazuje potřebu eh, řízení eh, pro porušení, to znamená, že si je komise vědomá opatření, která, nebo mm, postupů, které v, členských, v některých členských zemích nejsou v souladu s evropskou legislativou. Takže eh, komise navrhuje reformy, ale toto nenahrazuje eh, akce, které eh, komise navrhuje prostřednictvím řízení pro porušení povinnosti. A třetí významný bod Andrease Švába je, že restriktivní ukazatele mohou, může být, mohou být použity pouze jako informace o přehnané regulaci. Restriktivní ukazatel se věnuje pouze kvantitativním datům a nehodnotí kvalitu regulace. A z toho důvodu může být vnímán pouze jako orientační a nikoli jako důkaz toho, že členský stát příliš nebo příliš málo reguluje. A děkuji za spolupráci ostatním a připomíná, že časový plán je také důležité dodržet, hlasovat se bude 4. prosince a pak na plenárce a tak dále. Takže děkuji. Thank you very much, Roža. On behalf... Děkuji za uh, EKR, KR, Richard Sulík. Uh, někdo se za něj chce či má vyjádřit. Není tomu tak, tak prosím pana Jasenka Selimoviče za ALDE. Děkuji, paní předsedající. Dovolte, abych nejdříve vyjádřil eh, poděkování eh, panu Dantimu za velmi kvalitní práci na schůzích stínových zpravodajů Eh, jak jsme slyšeli od EPP, i tam byli eh, spokojeni a ALDE podporuje, a to jsme rádi, že můžeme říci, ty kompromisy. Většinu jich 1 až 15 podporujeme. 18 až 22, 24, 26 a 30. To jsou ty, které podporujeme. V případě bodu 16 a 17 těchto návrhů tady podporujeme uh, to, co řeklo hm, hm, hm, EKR před, před jednáním a potom chceme navrhnout určité změny drobné do 23 a 31. To jsou jenom drobné změny v těchto dvou pozměňovacích eh, návrzích, kde si myslíme, že jistě najdeme řešení. Jinak je to dobrý, eh, jsou to dobré kompromisy, dobrá zpráva a jsme velmi rádi, že ji můžeme podpořit. Děkuji. Zague. Pan Maštálka není tady za zelené, nikdo není, EFDD není. Ještě někdo další nebo některý další člen výboru by se rád vyjádřil. Pokud tomu tak není, tak prosím opět eh, Nikolu Dantyho, aby zareagoval. Já bych rád poděkoval kolegům za připomínky, zejména děkuji za práci, která byla odvedena při přípravě kompromisních eh, návrhů. Chtěl bych říct panu Selimoviči, že pokud jde o pozměňovací, kompromisní pozměňovací návrh 16, tak jsme převzali seznam, který byl navržen zpravodajem za EPP, panem eh, Švábem který se týká testu proporcionality, což je tedy legislativní eh, eh, test a my jsme toto převzali, tu odsouhlasenou eh, část a pokud jde o ostatní věci, doufám, že se nám podaří v následujících několika hodinách toto ještě pozměnit a zapracovat ty body, které byly vysloveny a dosáhnout toho, aby se jednalo o text, který velká většina členů výboru bude moci podpořit a vznikne tak dobrý příspěvek ze strany eh, ze strany parlamentu v tak závažné věci, jako jsou eh, odborné služby. Eh, ano, jak bylo řečeno, budeme 4. prosince hlasovat v rámci našeho výboru a nyní můžeme přejít k dalšímu bodu. Jak víte, došlo i ke změně programu, protože se jsme se eh, nedostali k té, té informaci z trialogu. Já využiji tedy příležitosti, abych se k tomu vrátila. To je tedy uh, Eh, kodex, Evropský kodex pro elektronické komunikace, bod 4, je to velký balíček, jednání vedou, vede ITRE, ale IMCO má výhradní kompetenci asi ke třetině textu, zejména pokud jde o pra, eh, práva konecných, konečných uživatelů a univerzální služby a jejich povinnost. To znamená, že IMCO je důležitým hráčem v tom trialogu a vyjednává napřímo s radou. První neformální trialog proběhl 25. října ve Štrasburku za předsedání ITRE. Během tohoto jednání jsme projednávali hlavní eh, politické priority komise a spolu, eh, eh, spolu legislativního orgánu a moje hlavní připomínky jsou, jsou silné řešení univerzální služby, služby, přístup pro lidi s postižením v celém kodexu, ochrana, eh, tedy vyvážení ochrany spotřebitelů spolu s eh, eh, rovnými podmínkami a reverzní jedna jedna dva volání. V technic, na té technické úrovni jsme rozdělili do tří proudů. Jedna se týká kodexu celkově jeden proud, to je tedy ta část jedna nebo proud jeden dna, druhý se týká uh, směrnice USD, univerzální služby a třetí se týká, ten třetí proud se týká Bereku. MKO vede technické uh, diskuze v tom proudu dvě a všichni stínoví, naši stínoví zpravodají se účastní těchto diskusí. Druhý neformální trialog se plánuje na 6 prosince s tím, že dopoledne se budeme zabývat věcmi, které spadají pro, pod ITRE a odpoledne ty, které se zabývá, eh, spadají do výluční pravomoci IMCO. A my se budeme zabývat tímto. Přístup k právům uživatelů, úroveň harmonizace a rozsah původnosti, potom reverzní 1.1.2, eh, eh, vnitrounijní volby, dvojitý zámek a spektrum. To znamená, to jsou ty body, které budou předmětem té diskuse, tolik z mé strany a budu eh, ráda na, na, za návaznou diskusi ze strany politických eh, skupin. A nyní se táži, zda komise chce něco říci. Ano, prosím, Pítr. Velmi stručně. Souhlasíme s tím, jak jste popsala eh, ten trialog a po prvním trialogu již jsme dosáhli určitého pokroku v těch, těch technických záležitostech, takže věříme, že i druhý trialog bude úspěšný a na eh, žádost eh, parlamentu jednak té věci reverzního 112 a vnitrounijních telefonátů k tomu připravujeme dva interní technické dokumenty. Ano, děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání je bod 9 eh, a to je stanovis, stanovisko, ke kterému ovšem nemáme zpravodaje. A k dalšímu bodu bychom mohli. Není to možné. Okay, colleagues, uh, one minute we will just. Dejme si tedy alespoň jednu minutku přestávku a my si ověříme, zda se pan zpravodaj dostaví, zda je schopen se dostavit. So quick update, uh, Madam Rapport. Paní zpravodajka, paní Mejdel, je přítomna v budově a doufáme, že um, za pár minut dorazí, abychom uh, mohli pokračovat. Na druhou stranu bohužel naše řady stále řídnou. tendrán Godot Okay, so we can continue. We don't have... Dobrá, budeme pokračovat. Paní Eva Majdl tu není, ale je tu náhradník a je to návrh směrnice Evropského parlamentu s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinně prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu. Paní Majdl, je to jenom stanovisko podle, roku, podle eh, článku 53 a za paní Majdl pro, a promluví paní e, Ruža. Já jsem, hm, jako vždy, tedy vystupuji za své kolegy, také paní Majdel je hm, někde uvízla v dopravě ve stejné e, situaci jako vy před krátkou chvíli a její stanovisko je následující. Většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, jsou v souladu s návrhem komise jejímž cílem je posílit pravomoci národních eh, eh, úřadů pro hospodářskou soutěž a také jejich eh, zdroje chci poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivní přístup a myslím se, že všichni jsme dohromady vynaložili velké úsilí, abychom, abychom dosáhli dobré funkčnosti této směrnice v tom, že bude lépe zohledňovat potřeby národních e, orgánů a to zejména ve smyslu článku 101 a 102 smluv. Já jsem spolupracovala velmi úzce s komisí, abychom vyjasnili několik následujících aspektů, aby totiž bych, abychom byli v souladu se všemi pravidly. A to také odráží doporučení k hlasování. Pokud jde o um, věcnou otázku, co, která se týká úrovně pokud ukládaných NCA, který k této otázce úrovně pokut, které mohou NCA ukládat, jsme dosáhli dobrého kompromisu. Rozhodli jsme se ten, te, tuto úroveň maximální pokuty stanovit jako ne méně než 10, 10 eh, celosvětového obratu daného subjektu za předchozí finanční rok. Při diskusi s NCA v jednotlivých státech se ukázalo zřejmé, že celá řada těchto úřadů by ráda nastavovala vyšší maximální pokuty než těch 10 Většinou jako důvod uváděli lepší odrazující eh, funkci. A proto jsme po, podpořili jako nejvhodnější tento kompromis. Eh, další věci, které je třeba Eh, eh, vzít potaz, je mm, ochrana whistleblowerů a určitá ochranná lhůta nebo období pro zaměstnance NCA, aby se nedostali do střetu zájmů. Eh, návrh směrnice toto zmiňuje podle mého názoru dostatečně oba tyto aspekty, to znamená uvádí tam přiměřená lhůta, eh, by, pod, která po odchodu z úřadu by neměly tyto osoby pracovat v nějaké pozici eh, konfliktu zájem. Kdybych, zájmu. Kdybychom to nějak eh, přísněji definovali a bránili zaměstnancům NCA, aby potom působili v soukromém sektoru, to by mohlo vést k problémům se zajištěním personálním u některých NCA a mohlo by to být kontraproduktivní. A pokud jde o druhou otázku, tedy ochrana oznamovatelů, jednotlivých oznamovatelů, kterou navrhuje eh, SAD, a to je pozměňovací návrh 40, Eh, toto považujeme za kontroverzní návrh, protože většina členských států nemá zavedenou praxi oznamovatelů a tudíž by bylo kontroverzní takové ustanovení zapracovat a to navíc bez řádného vyhodnocení tohoto tématu. V některých členských státech mohou být taková pravidla problematická, pokud jde o zaručení anonymnosti těch, kteří poskytnou informace, protože jim v tom brání vnitrostátní předpisy. Návrh směrnice navíc již obsahuje návrh programů schovývavosti na úrovni jednotlivých podniků. Tato schovývavost a tyto programy byly velmi úspěšně používány komisí při eh, zabránění kartelům a zkreslení hospodářské soutěže. Členské státy mají úspěšné eh, programy schovývavosti a v této fázi se tudíž domnívám, že zavádět ochranu jednotlivých oznamovatelů není nezbytné, Dohrom, celkově se domnívám, že návrh stanoviska zlepšuje návrh směrnice a vyzývám členy výboru IMKO, aby jej podpořili. Tolik tedy Eva Majdel. Děkuji paní Maria Grapini za SED, tady není, ale Nikolaj za ní promluví. Děkuji a um, tlumočím omluvy Marie, která nemohla se dostavit, protože ona se účastní hlasování ve výboru Libe. Stínová zpravodajka děkuje paní Medel za skvělou spolupráci a um, vítá dosažené výsledky. Tento návrh směrnice je zásadní pro garantování dodržování principů a norem hospodářské soutěže umožňuje příslušným národním e, orgánům e, využívat efektivní nástroje pro e, poskytování kvalitních služeb a zboží za nižší ceny v zájmu všech spotřebitelů. SAD předložilo 14 pozměňovacích návrhů, které zdůrazňují význam aplikace politiky hospodářské soutěže a příslušné národní orgány musí mít k dispozici jednak odpovídající legislativu, například rozhodnutí pro sankcionování takových nebo jiných orgánů musí platit ve všech evropských zemích a současně musí mít k dispozici i finanční prostředky které jim umožní vést odpovídající aktivity a, eh, pro přípravu stálých pracovníků. Takže hlavní eh, otázka se týká sankcí a e, pozměňovací návrhy, které upřesňují návrh komise a zajišťují členským zemím odpovídající flexibilitu a umožňují každému e, podniku e, jak si uložit sankci, která nebude vyšší než 10 a naše frakce zdůraznila mm, to, že je potřeba, aby byla efektivní ochrana pro whistleblowery, a obecně subjekty a osoby, které e, prozradí informaci, které jsou důležité pro kvalitní fungování e, vnitřního trhu a my doufáme, že dosáhneme podpory i dalších frakcí. Z IKR tu nikoho nevidím. Za ALDE bych také chtěla poděkovat zpravodajce. Mně ten výsledek velmi vyhovuje. Hlavní cíl pro nás všechny byl, aby e, národní úřady hospodářské soutěže byly plně funkční a myslím si, že s těmito změnami toho lze dosáhnout. Takže si myslím, že eh, hlasování zítra bude poměrně jednoduché a eh, děkuji za spolupráci i ostatním stínovým zpravodajům. Takže pokud nejsou žádné další žádosti o slovo, tak můžeme uzavřít dnešní zasedání a uvidíme se zítra v 9 hodin ráno. Děkuji.